Okay, dear colleagues, I think we can continue. Vážení kolegové, myslím si, že můžeme pokračovat. A nyní eh, máme na pořadu jednání bod číslo 10, což je provádění umluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením se zvláštním zřetelem k závěrečným připomínkám výboru OSN pro tuto úmluvu. No a předal bych slovo paní zpravodajce, paní Hautala. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud mi dovolíte, já bych ráda na úvod řekla, že um, vysoká neúčast kolegů v této diskuzi neznamená, že to není důležité téma, protože toto téma je velice důležité pro všechny osoby se zdravotním postižením jak v Evropské unii, tak i mimo Evropskou unii, tedy v našich vztazích s jinými zeměmi. V tomto návrhu stanoviska jsem se chtěla soustředit na to, jak naše práva a pravomoci výboru Jury jsou napojeny tedy na toto téma, tedy na tuto úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Někteří z kolegů předložili pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku a já jakožto navrhovatelka je tedy velice vítám. Chtěla bych zmínit některé kolegy. Roga Estera Sferagut za EPP, pan Buda za EPP, Kristoforis a pan Maštálka za GUE, pan Džambacky za EKR a pan Kosa ještě za EPP. Myslím si, že téměř všich, všechny z těch 31 předložených návrhů eh, tam přidávají hloubku k tomuto stanovisku a toto bude zasláno eh, do výboru EMPL, kde paní Helda Stevens je zpravodajkou. Takže vnímám tady i výtečnou spolupráci mezi jednotlivými výbory, které se zabývají touto ehm, zprávu. Myslím si, že všechny z těch 31 pozměňovacích návrhů posilují to hlavní sdělení. Já je samozřejmě řádně zanalizuji. Nevidím tu již nyní žádné zásadní výzvy, které by spochybnily dobrý kompromis a samozřejmě, že i ty kompromisy ještě vylepší výsledek této práce. Myslím si, že jsme velice jednomyslní v tom, jaká práva mají osoby se zdravotním postižením a že je důležité tedy eh, ratifikace úmluvy eh, v této věci. Takže nyní bych se spíše zeptala, zda někteří z kolegů si přejí trošku více vysvětlit smysl jejími předložených návrhů a pokud tedy chtějí pohovořit eh, ještě předtím, než to, eh, z toho vytvoříme tedy koherentní návrh stanoviska, tak nyní je tedy ta správná chvíle. Děkuji vám a nyní opravdu tedy mají příležitost eh, poslanci, prosím pro jejich připomínání. Nevidím, eh, že by se na mě někdo díval. To asi v podstatě znamená, že v tomto stádiu nemáte žádné připomínky. Takže já děkuji paní Hautala za její prezentaci toho, kde se nacházíme v tomto okamžiku. A to znamená, že jsme dokončili práci na položce číslo 10 a přejdeme k výměně názorů v půl pát s komisařem Hillem v půl páté, takže máte dalších 15 minut. Dear colleagues, may we... Vážení kolegové, začít? Uh, we are here. Uh... Vážení kolegové, takže můžeme začít. Nyní nás čeká výměna názoru s komisařem Lordem Hillem na téma vykazování uh, výsledků podle jednotlivých zemích. Tím toho mezi námi vítám Jedná se o společné zasedání výboru Jury, výboru Ekon a výboru Tax. Dvě, jejichž předsedové jsou tu s námi. Sešli jsme se zde společně se členy výboru Jury, protože toto téma spadá do pravomocí výboru Jury, protože se týká oblasti podnikového práva Pane komisaři, já vás tímto mezi námi vítám. Stejně tak tu vítám pana předsedu výboru Ekon Roberta Gualtieriho a výboru, eh, předsedu výboru Taxe, pane eh, Lamasure, vítám vás. A bez nějakých dalších prodlev víme, že pan komisař nás musí opustit ve tři čtvrtě na šest, takže nyní bych předal slovo panu Gualtierimu, aby přednesl svoji úvodní řeč. Pane, eh, pane předsedo, já bych eh, chtěl také vám poděkovat za to, že jste umožnil tuto společnou výměnu názoru s komisařem Hillem na téma vykazování výsledku pod jednotlivých zemích, společně tedy z výbory taxe a z výbory ekon. Tímto vítám pana předsedu Lamasura a pana komisaře Hilla. Jsme dlouho čekali na ten představení vašeho návrhu. Došlo k tomu minulý týden i ve Štrasburku. Myslím, že jste obdržel velice pozitivní eh, feedback i z této naší sněmovny. Je to velice důležitý krok směrem k transparentnosti podnikového eh, zdanění a je to také relevantní ve stávajícím kontextu tedy kdy eh, došlo k tomu odhalení těch eh, dokumentů Panama Papers. Naše eh, výbory již dlouho prosazovaly to vykazování výsledků podle jednotlivých zemích. V první řadě to bylo prostřednictvím té směrnice o kapitálu, dále to bylo již na práci na směrnici o právech akcionářů a nyní to byla zpráva z vlastní e, iniciativy o horizontálním zdanění prostřednictvím právě těch vykazování v jednotlivých e, zemích. Takže ten aktuální e, kontext je velice příhodný a tento návrh byl rozšířen tak, aby do toho byly zapojeny i země, které mají pobočky v daňových rájích. No a nyní se tedy zaměřujeme na to, abychom mohli začít naši legislativní práci a tím posílili a vylepšili tento návrh, zejména co se týká zveřejňování ekonomické činnosti mimo EU, abychom tímto zajistili takto komplexní e, a kompletní systém toho vykazování a aby se uplatňovala stávající pravidla pro eh, všechny nadnárodní společnosti, abychom tímto zajistili efektivitu a zahrnuli tam maximální možný počet eh, takovýchto podniků. Samozřejmě, eh, že jsme velice angažováni v tomto legislativním procesu. Uvědomujeme si, jaký je tento historický moment, když začínáme v této práci, společné práci a tímto vám ještě jednou děkuji, pane komisaři i za ten váš podíl na této práci. Děkuji a nyní bych rád předal slovo panu Anu Lamasurovi za jeho úvodním projevu. Merci, monsieur le président. Děkuji. za to, že jste uspořádali toto slyšení. Děkuji také panu komisaři Hillovi, který se dostavil do Evropského parlamentu na společné zasedání třech výborů, které už má tradici. Většina zpráv o Evropské unii v poslední době se zdá být těch špatných. My se však snažíme připravit půdu i pro ty dobré zprávy. Evropská unie a další státy bojují proti daňovým únikům velkých podniků, podobně jako některé další části světa a je to boj, který jednoho dne jistě vyhrajeme. Na půdě parlamentu jsme založili zvláštní podvýbor, který se věnuje eh, problematice zdanění. Výbor Ekon přispěl úpravou doporučení. Takže změny se dějí na evropské a globální úrovni. Součástí doporučení bylo také vypracování daňových přiznání za každou zemi, chceme co největší transparentnost, pokud jde o údaje, chceme, aby daňové úřady měly daleko větší přístup k objemu dat a jak, pak, jak pan Voltieri řekl, můžeme se opřít o více než dva roky zkušeností v rámci eh, našich institucí. Máme daňový výbor a viděli jsme, že nová povinnost zveřejňovat eh, daňové informace nevedla ke vzniku nějakých problémů s, s konkurenceschopností našich podniků v porovnání třeba se Spojenými státy nebo s Čínou. My jsme oslovili také velké nadárodní podniky s vlastnickou strukturou v USA. A ptali jsme se, byli byste ochotni dát k dispozici své účetnictví, aby jej mohly daňové orgány přeskoumat. A polovina z nich řekla, že ano, že by to nevadilo, stačí, aby se tady našel jeden a šel příkladem a ostatní se potom zachovají stejně. Mají se čeho obávat eh, ztráty pověsti a proto je velmi důležité, abychom vedli tuto debatu s Evropskou komisí a my bychom rádi také viděli závěry té vaší studie, kterou, na které pracujete. Děkuji. A nyní dám slovo panu Hilovi. Děkuji. Děkuji za to, že jste mě sem pozvali a za to, že se mohu účastnit společného zasedání všech tří podniků. Je mi potěšením, že se mohu účastnit tohoto eh, zasedání a také ocenit práci, kterou už dlouho odvádíte. Má úloha eh, byla doposud omezená, někteří moji kolegové to uděla, toho udělali mnohem víc. Já mám jen příležitost vám tento návrh představit. Jak už pan Guatieri řekl, eh, nejnovější skandál s únikem údajů eh, s panami upozornil na tento problém. Ovšem naše snahy získat přístup k daňovým údajům za jednotlivé členské státy umožnit toto předávání informací. Ten požadavek je daleko starší. Pod eh, vedením mé eh, kolegyně Margaret Steinfeld jsme eh, bojovali s falešnými formami státní podpory. Moskovic pomohl k tomu, že nyní dochází automaticky k distribuci informací o rozsudcích a v případě daňových úniků máme také podepsány smlouvy o spolupráci s Lichtensteinskem, Andorou, Lucem a dalšími státy a úzce spolupracujeme s OECD a G8 na propagaci eh, jednotného přístupu k daňovým informacím. Požad, tento nejnovější požadavek je tedy naprosto konzistentní s našimi snahami, povede k větší míře transparentnosti a zachází dokonce ještě o krok dál, protože bude vyžadovat od těch největších nadnárodních korporací, aby zveřejnili klíčové informace o tom, kolik platí na daních a kde. A měli bychom nezapomínat na jednu věc. My budeme tou první jurisdikcí na světě, která to udělá. Já vím, že někteří lidé argumentují v tom smyslu, že daňové informace by neměly být zveřejňovány, že by měly zůstat eh, utajeny na úrovni vztahu podnik daňový úřad. Já si však myslím, že zveřejnění těchto informací nám umožňuje odstranit případné mezery, které zjistíme poučit se z toho, jak to funguje a také eh, je to v dlouhodobém zájmu podniků, protože to přispívá k jejich dobro, dobré pověsti. A já podporuji podnikání a myslím si, že je velice zdravé zvyknout si na takto disciplinovaný přístup a je také velice zdravé posilovat důvěru v podniky. Také doufám, že nám to pomůže zaměřit se na klíčové otázky, totiž jak zachovat rovné podmínky pro všechny a ochránit konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků. A jestli je tu jedno číslo, které bych chtěl, abyste si zapamatovali, to je to následující. Odhaduje se, že nadnárodní korporace platí skoro o třetinu menší daně než malé podniky, které fungují pouze v rámci jedné země. Jak eh, je jak je tedy tohle spravedlivé z pohledu konkurence, z pohledu kapitálu. Rozhodně by to tak nemělo být. Nemělo by docházet k tomu, že malé podniky, které nemohou někam jinam převést své zisky, případně eh, dovolit si daňové poradce, kteří to umějí, Eh, že by tedy tito měli být v nevýhodě s porovnání s velkými nadnárodními korporacemi, protože jestliže někdo platí menší daně, znamená to, že to zaplatí někdo jiný. To znamená, že malé podniky v podstatě platí za ty velké, aspoň v některých případech. Já podporuji hospodářskou soutěž a podnikání, ale jde mi o hospodářskou soutěž v oblasti služeb, cen, kvality, inovaci, v oblasti produktů a nikoli o konkurenci, pokud jde o eh, kreativitu v vytváření daňových úniků. Ve snaze dosáhnout větší transparentnosti jsme předložili tento návrh a ten se drží několika principů. Za prvé, eh, bere ohled na práci, která již proběhla na toto téma na půdě OECD a kterou již podporuje G20. Chceme také navázat na reformy, eh, které zahájil můj kolega Pierre Moskovici a chceme, aby to postihlo všechny velké nadnárodní firmy podnikající v Evropě, nikoli pouze ty evropské. Chceme, aby náš přístup byl proporcionální, aby tedy neohrožoval postavení evropských podniků v porovnání s jejich globálními konkurenty a nechceme také znevýhodňovat malé a střední evropské podniky. Co tady je obsahem našeho návrhu? Do budoucna ty největší nadárodní podniky, které mají větší roční obrat než 750 milionů euro, budou muset zveřejňovat informace o celé řadě klíčových eh, úseků jejich účetnictví. To se týká celkem zhruba 600, 6,5 eh, tisíce velkých podniků v Evropě. Vytvoří to rovné podmínky a já bych také rád řešil problém, který tak znepokojil veřejnost. Hm, totiž skutečnost, že eh, nadnárodní korporace, které nejsou evropské, nemusí platit daně v Evropě. Do budoucna tedy tyto velké korporace budou muset zveřejňovat informace o svém podnikání, počtu zaměstnanců, čistém obratu, zisku před, zisku před zdaněním a zisku vypočítaném v daném roce, zisku skutečně, tedy daně skutečně odvedené z tohoto a zisku a také své výnosy. To se bude týkat i korporací se sídlem mimo Evropskou unii. Navíc jsme se rozhodli, že ty nadnárodní podniky, které nedodržují základní principy, jež stanovuje OECD, mohou být postihnuty v tom smyslu, že po nich budeme chtít ještě detailnější informace na úrovni objemu informací, které musí poskytovat evropské podniky. Pokud jde o informaci o daních zaplacených eh, z přiznaného zisku, tyto by měly být veřejné, uchovávány po dobu pěti let k dispozici na webové stránce pro veřejnost. A to zase tedy umožní ověřit, zdali panují rovné podmínky. Pokud jde o potenciální nevýhody pro evropské podniky, chci říci, že eh, tyto požadavky se budou vztahovat i na ceřiné společnosti velkých nadnárodních korporací se sídlem jinde než v Evropě. Pak eh, přicházíme s novými požadavky v rámci směrnice o kapitálové přiměřenosti. Tam tedy platí, že velké bance, banky, které mají sídlo mimo Evropskou unii, avšak podnikají v Evropské unii, budou také muset zveřejnit své údaje za každou zemi, ve které podnikají. Také jsme velmi eh, důkladně vyhodnotili pravidla, která již v této oblasti fungují a snažili jsme se najít vyvážený přístup, který by na jedné straně neohrožoval hospodářskou soutěž, ale byl by ambiciozní z hlediska eh, transparentnosti zdanění. Ptali jste se, proč nevyžadujeme agregovaná data za oblasti mimo Evropskou unii. A já odpovídám, že pokud se tedy ostatní neevropské podniky nebudou chovat stejně, pak by zveřejňování údajů z obchodní činnosti evropských podniků mimo Evropu je vlastně znevýhodnilo. Navíc aby eh, je to obnažilo a vystavilo riziku z dvojí, dvojího zdanění eh, v některých zemích mimo Evropskou unii. Pokud jde o rozsah působnosti, tato eh, tento rozsah působnosti je určen tedy tím dolním prahem obratu 750 milionů euro a bude se tedy týkat všech tedy těch nadnárodních korporací, které vytváří více než 90 globálních příjmů. To je přístup konzistentní s přístupem G20 a OECD a postihuje nadnárodní korporace, které doposud velmi, se velmi agresivně snažily najít nejvýhodnější region pro zdanění a zároveň to znamená minimální přeměnu pro malé a střední podniky, u kterých je mnohem nepravděpodobnější, že by páchaly daňové úniky. My jsme, také, my jsme tento návrh vypracovali na základě širokého procesu konzultací, díky tomu je podle mého názoru vyvážený, postihuje vše, co je třeba a pomáhá eh, ke kvalifikované debatě o tom, kde podniky odvádějí daně. A Týká se všech podniků bez ohledu na jejich velikost a mojí prioritou je nyní spolupracovat úzce s tímto parlamentem a členskými státy na tom, aby tento návrh co nejdříve prošel v co nejúplnějším znění. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A nyní tedy e, začneme diskuzí. Výbor Jury má možnost klást otázky jako první. Budeme k tomu mít tedy otázky. Máme na, máme, máme na to celkem tedy 8 minut. A pak tedy se rozběhne ten druhý okruh otázek. Takže nejprve paní Regner. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci, pane komisaři. Vy víte, že právě díky snahám Evropského parlamentu a mnohým zprávám, především pokud je o směrnici o právech akcionářů, my teď ten návrh projednáváme, v každém případě něco takového potřebujeme. A vy jste v úvodu říkal, něco obratu 750 milionů. To nám nepřipadá příliš ambiciozní. Viděli jsme, co dělá OECD, dělá toho hodně, ale Evropská unie by mohla zajít dál. Už se to říkal, máme směrnici o účetnictví, směrnici o transparentnosti, takže už máme příklady toho, kde bych mohli říct dobře, nemusíme zacházet tak daleko. A proč tedy toto nepoužít jako příklad? právu podniků, máme práh pro mikropodniky a malé podniky, střední podniky i pro ty velké podniky. Chceme opravdu zavádět další práh pro ty super velké podniky? Dává to smysl, abychom naplnili svůj cíl a aby podniky platily daně, když vytvoří zisk? Děkuji, paní Nýblerová. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Děkuji za tento úvod a hodnocení. Myslím si, že ten návrh už teď představuje dobrou rovnováhu mezi transparentností a daňovou spravedlností na jedné straně dru- a zachováním konkurenceschopnosti na straně druhé eh, již představuje. Takže to vnímám velmi pozitivně. Mám jen jednu otázku. Můžete mi trošku důkladněji vysvětlit, protože jste to řekl příliš obecně, co dělá OECD v této oblasti? Jak ambiciozní jsou? Je, to, je jejich přístup ambicioznější nebo naopak ne? Čili jakým směrem se ubírají snahy a záměry OECD? Ferrati. Grazie, presidente. Signor commissario. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Mám dvě stručné otázky. Za prvé, složení tohoto parlamentu. Je nakonec něco mnohem menšího, než jak to bylo původně zamýšleno. Škála informací a oblasti implementace, kde něco musíme mít pro podniky, musí být mnohem menší než třeba to, co se vztahuje na banky. Celé měsíce provádíme různé studie proveditelnosti a posouzení dopadů. To by mělo vést k odpovídající situaci, ale bohužel výsledek toho co jsme dělali, je jakési řešení, návrh řešení, který neodpovídá tomu, co se stalo, na banky. Já si říkám, proč? Za druhé, říkal jste, že tohle všechno bude mnohem lepší pro akcionáře. O tom jsme přesvědčeni i my. Ale pokud je o hlasování, Chtěli jsme něco mnohem ambicioznějšího, detailnějšího. Něco, co by zacházelo do větší hloubky. Pokud je o ten text, je tady jakási objektivní, je tady objektivní přání akcionářů vědět, jaký je stav eh, podniku. Jaká bude v tomto smyslu platit směrnice? A musíme zohlednit dvojí účinek. Za prvé, Směrnice o právech akcionářů, tady je jistá možnost tuto směrnici oslabit a já myslím, že by bylo mnohem snazší, kdybychom prostě využili směrnici o právech akcionářů spíše, než abychom vytvářeli něco nového. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste přišel do výboru Jury. Já chci mnohokrát poděkovat za to, že jste se rozhodli, že ty informace zveřejníte a máte k tomu dobré důvody. A mám dvě otázky. Jedna se týká těch Prahů v naší zemi ve Finsku. Veřejná debata eh, dopadla eh, nebo probíhá tak, že se mluví o stech až dvoustech milionech eur. A jde především o soukromé eh, podniky v oblasti zdravotní péče kotované podniky. Možná, že byste to měli eh, přehodnotit, abyste skutečně sloužili veřejnému zájmu. A za druhé, samozřejmě ten první návrh, o kterém jsme věděli, a totiž, aby se daňové informace předkládaly souhrným způsobem pro zbytek světa, ten byl mírně řečeno absurdní, protože samozřejmě Panama je ve zbytku světa. Takže ten nový návrh vypadá mnohem lépe. Článek 48G stanoví, že komise přes aktiv přenesené pravomoci, a tady je potom určitý seznam daňových jurisdikcí, ale já tady vidím velký problém. Ta kritéria jsou velice vágní a není žádná lhůta, ve které to musíte udělat. Můžete se k tomu vyjádřit? Dobře. To byly tedy první čtyři dotazy od výboru Jury a my nyní prosíme o odpověď. Děkuji za otázky a za slova na uvítanou. Samozřejmě eh, vracíme se k tomu Prahu a já to vysvětlím. A pak ještě, proč je to jiné pro banky? A pak na konci tady byla ta otázka, kritérií. Pokud jde o práh, a o, to souvisí s tím, jak to funguje v rámci OECD a na mezinárodní scéně, ten celý přístup podle mě vycházel z toho, že jsme se snažili zachytit i neevropské vícinárodní společnosti kromě těch evropských. A vycházelo to, a myslím, že ty pocity máte všichni stejné, vycházelo to z toho, že jsme slyšeli, že neevropské národní společnosti neplatily vůbec žádné daně nebo velice nízké daně v Evropě. Pokud je toto cílem, a totiž, abychom měli něco, co se bude dotýkat jak evropských, tak neevropských nadnárodních společností, což by bylo rozumné, souvisí s tím určité omezení, pokud chceme rovné podmínky. A totiž je to naše schopnost nebo neschopnost uplatňovat pravidla a sankce mimo naše území, neboli my nemůžeme přinutit americké společnosti, které podnikají v Singapuru nebo v Číně nebo kdekoliv jinde, aby dodržovaly stejné požadavky, jaké můžeme Eh, uvalit na evropské podniky. A tím jsme se dostali na tu cestu nesouhrných údajů a k tomu našemu přístupu. Pokud je o práh, já samozřejmě chápu názor členů tohoto výboru a jsem si jistý, že v průběhu legislativního procesu budeme i nadále Eh, říkat, že tento práh by měl být nižší. Nicméně, já jsem chtěla něco, co by, pod co by spadaly všechny velké národní společnosti, a, a tak to je, spadá pod to 90 podnikových e, příjmů, odpovídá to definici OECD. A já myslím, že je důležité, pokud jde o OECD, že chceme velké ambice, a v tomto návrhu jsme ambiciozní byli, zašli jsme dál než kdokoliv jiný ve světě. Ale já myslím, že abychom dospěli k mezinárodní dohodě, a o to bychom se měli pokusit, bylo by rozumné, abychom co nejvíce drželi krok s dalšími iniciativami. Můžeme se pokusit stanovit tempo a posunout věci ku předu, snažíme se o to, ale zároveň si myslím, že ty věci si musí navzájem odpovídat. A to číslo 750 tomu právě odpovídá. Pokud jde o banky, částečně odpověď zní, že toto jsme mohli vyžadovat od evropských bank, nespadaly pod to ostatní banky, a my chceme přístup, který by platil pro všechny podniky, jak evropské, tak neevropské. evropské. Navíc ty požadavky na eh, výkaznictví bank vycházely z toho, že jsme chtěli řešit problém finanční stability. Když to v tomto návrhu jde o to, abychom lidem dali ty informace, které potřebují, abychom dosáhli větší daňové transparentnosti. A podle tohoto návrhu se mají poskytovat ještě další informace, navíc k tomu, co musí dávat banky. Pokud jde o kritéria eh, aktů přenesené pravomoci, není tam žádná lhůta v té legislativně. Já myslím, že bylo řečeno, že cílem bude sestavit tento seznam do 6 měsíců. Já myslím, že to vidí jako uh, dynamický proces, ta kritéria jsou poměrně široká jakákoliv oblast soudní působnosti, která nedodržovala jedno nebo více z těchto kritérií, začali bychom s nimi vést dialog a já myslím, že pokud postoupíme ku předu, aniž bychom museli někoho dávat na činnou listinu, tím lépe, ale pokud to nepůjde, tak toto bude právě základem pro tento seznam. Ale já jsem si jistý a já vím, protože jsem s Pěrem mluvil, že se do toho rozhodně chce pustit a určitě vám to ještě vysvětlí. Thank you, Commissioner Hill. Now... Pane komisaře, a, pane komisaři, a nyní druhé kolečko otázek. Tentokrát eh, z řad členů výboru EKON. Ale eh, tady děkuji za to, co jste tu řekl. Součástí mé práce je komunikovat s bankami a slyšel jsem spoustu stížností na banky a Eh, tedy spoustu stížností bank na to, jaká pravidla by se na ně měla vztahovat, ale nikdy si nestěžovali na tento požadavek zveřejňovat eh, tento typ dat. Takže moje zkušenost tedy tomu, co říkáte, ne, neodpovídá. Nyní Darius Rozak. Děkuji. Vítejte, pane komisaři, v Evropském parlamentu. My všichni chceme bojovat s daňovými úniky a snahou platit co nejmenší daně. Proto také vítám tuto iniciativu komise, která v posledních měsících představila celou řadu velmi důležitých legislativních návrhů. Dnes probíráme další velmi důležitý návrh směrnice zveřejnění daňových informací eh, za určité podniky a jejich eh, popočky. A já tedy eh, vítám snahy komise zefektivnit náš systém stanění tak, aby byl transparentní a vyvážený. Mám ovšem otázky k opatřením, která plánujete tak, aby bylo zaručeno, že tato směrnice bude opravdu řádně implementována. jakým způsobem členské státy mohou vynucovat, eh, nebo můžete tedy nutit členské státy k tomu, aby skutečně zavedly všechna opatření, která jsou tam zmíněna. Jak jinými slovy vést členským státům členské státy k tomu, že se budou chovat k velkým podnikům víceméně všechny stejně a velké podniky následně si nebudou moci vybírat. A tedy pokud jde o tu dolní hranici, já plně chápu argumentaci v tom smyslu, že bychom asi neměli být příliš ambiciozní. A, tento, a neměli bychom přicházet s limitem, který je výrazně nižší než to, co je navrhováno OECD. Ovšem na druhé straně, pokud naše hranice bude výrazně nižší, tak eh, se podniky budou snažit eh, přesunout eh, své zdanění do oblastí, kterých se toto směrnice netýká. A děkuji. Děkuji panu komisaři, že se dostavil. Za prvé je to velmi důležité, aby existovaly rovné podmínky pro všechny podniky. Máte tedy naprostou pravdu, když to zmiňujete. A skutečnost, že malé a střední podniky jsou zdaněny daleko více, v podstatě poškozuje evropské hospodářství. Já se však ptám, proč nevoláte po zveřejnění daňových informací za všechny země na světě. Vy jste vysvětlil tedy ta omezení, nicméně v tom původním návrhu komise byla možnost obrátit se tedy se žádostí na informace i do těch, i na ty nespolupracující jurisdikce, tedy na daňové ráje. A já tedy se ptám, proč nejste ambicioznější? A z praktického hlediska? Seznam nespolupracujících jurisdikcí. Jakým způsobem ho hodláte sestavit a stihnete to předtím, než začnou platit všechny tyto požadavky a budete mít možnost vymazat eh, zemi ze seznamu nespolupracujících eh, jurisdikcí ve chvíli, kdy tato začne spolupracovat. Nebylo by tedy lepší, jak si nejprve na ten seznam dát a pak teprve počkat, jestli s tím něco udělají? Děkuji, pane komisaři, za to, že jste se dostavil k nám na výbor. Já jsem viděl vaši prezentaci eh, toho návrhu nových eh, daňových pravidel a jasně jste tu propojil to zveřejňování dokumentů a angažovanost komise, aby tedy docházelo k zdanění tam, kde dochází k ekonomické činnosti. Nebude si to ale vyžadovat uh, tedy to, aby ty velké společnosti zveřejňovaly ty své klíčové informace. Nicméně Panama Papers nezahrnuje eh, spíš eh, to, kde dochází k legálním či nelegálním, řekněme, daňovým manévrům. Je to spíš o možnosti obrovské rozsáhlé korupce bohatých eh, jednotlivců, politiků, kteří prostě skrývají v určitých rajích své obrovské bohatství. Takže jak nahlížíte na to, na taková pravidla o zveřejňování klíčových eh, informací v Evropě budou fungovat i v případě postižení nějakých eh, trestných, eh, trestné činnosti na základě těchto Panama Papers. Já tu nevidím jasné propojení. Děkuji a nyní Fabio De Masi. Eh, Děkuji za to, že jste se dostavil mezi nás, pane komisaři. A nejprve musím podpořit to, na co se ptal kolega Kofrt. Já také nechápu, jaký je v tom systém. Máme určité požadavky na předávání informací, a to i na země, které jsou na eh, tom seznamu nespolupracujících. A mě by zajímalo, jestli jste si k tomu nechali vypracovat nějaký eh, odborný posudek, zdali vůbec komise něco tak právní posudek, zdali komise může něco takového vyžadovat. My víme, jak obtížné bylo donutit daňové ráje ke spolupráci v minulosti. Ale dokonce jsme tedy dosáhla, dosáhli toho, že v roce 2009 eh, ehm, jsme chvilku měli ten seznam eh, prázdný a také tedy tím si říci, že záleží na aktivitě příslušných orgánů dané zemi. To se podařilo v Německu, ale například Portugalsko má na seznamu asi 52 zemí které fungují jako daňový hráj A já si myslím, že bychom měli tedy posilovat eh, náš eh, přístup na evropské eh, úrovni. Můj strýc, a že bychom tedy neměli znevýhodňovat malé a střední podniky. Můj strýc například má malou továrnu na výrobu obovy a když se ho zeptám, jak je to se zdaněním, tak se mu téměř, tak mu to téměř vyžene slzy do očí. A na závěr chci říci, že doufám, že ve srovnání s požadavky OECD budeme trošku náročnější, protože veřejnost od nás očekává rozhodný postup. A myslím si, že tady, když budeme od začátku ambicioznější, tak se také vyhneme nutnosti opakovaně jednat a neustále se na něco stěžovat. Děkuji vám. A pane komisaři, prosím. Ano, já souhlasím s tou poslední připomínkou v tom, že bychom se měli eh, tedy spojit a nejenom si stěžovat, ale nyní se tedy vyjadřím některým těm připomínkám a nebudu opakovat to, co jsem již předeslal. Souhlasím s tím, co říkáte o té naléhavosti a o té potřebě se spojit. K tomu, co tu zaznělo ohledně proč eh, ty eh, daňové jurisdikce, které nemají řádnou zprávu, tedy ty daňové ráje, proč je nemáme na nějakém černém seznamu, proč tam nejsou všechny, proč si nemůžeme vydefinovat nějaký společný postoj k tomu, že tam tedy zveřejníte určité informace o těch nadnárodních společnostech, kde tedy se očekává, že eh, se nacházejí v takových eh, jurisdikcích, kde tedy není ta žádná zpráva. Proč je to tak? Prostě z toho zhodnocení dopadu se projevilo, že je tu určité uh, řekněme, konkurenční nebezpečí, co se týče zveřejňování určité informace eh, z těch všech třetích zemích, eh, kdy třeba nějaký konkurent by mohl vidět že třeba nějaký evropský podnik dává dohromady kapitál místo, aby investoval, eh, jak prostě postupuje před, eh, při zvažování nákupu nějaké jiné firmy a podobně, před předložením nějaké nabídky tak, eh, že by to mohlo být i riziko, že naše podniky budou dvojitě zdanění. A v případě toho seznamu toho, té černé listiny těch daňových rájů. Tady je to ještě složitější, abychom to provedli tak, že by tedy ty nadnárodní společnosti zhromažďovaly ten svůj kapitál v daňových rájích pro jejich tedy zájmy, daňové důvody a pak ta <clears throat> informace, která by takto mohla být zveřejněna prostřednictvím toho černého seznamu, by nemusela být zrovna tou informací, kterou, která by poskytla nějakou konkurenční výhodu. To znamená, jsou tu určité praktické důvody, proč je smysluplné zachovat eh, tento rozdíl mezi tedy obecně těmi třetími zeměmi, kde, na které se tedy neuvaluje ten požadavek jako na evropské země, a pak na ten červený seznam daňových rájů co se prokázalo prostřednictvím panamských dokumentů, že je odůvodněné klást si otázky o tom, k čemu vlastně dochází. A to je napojeno i na dotaz pana Messerschmitta, tedy na to propojení mezi tímto návrhem ohledně tedy nadnárodních podniků a tím co jste nazval, že se tady prokázalo prostřednictvím těch panamských dokumentů, tedy určitá trestná činnost určitých eh, subjektů nebo jednotlivců. A odpovědí na to může být to, co jsem již předeslal, tedy tím, že pracujeme na tom vykazování výsledků eh, podle jednotlivých zemích. To již pochází z doby před eh, tím zveřejněním panamských dokumentů. Už jsme na tom pracovali. Asi jsme nepracovali jenom dostatečně eh, rychle. Ono to totiž trvá docela dlouho. Rozdíl mezi eh, tím zveřejněním panamských dokumentů eh, byl, že nyní se dostala do středu pozornosti ta otázka jurisdikcí, které jaksi řádně neplní daňovou povinnost a to, že bychom se měli snažit vytvořit určitý tedy černý seznam a rozšířit na něj i tu povinnost reportingu. A cílem toho není vyřešit všechny ty záležitosti, které vlastně nadneslo zveřejnění Panama Papers. Tady to se jasně soustředuje na tu korporátní oblast, ale Panama Papers tomu dodali jaksi novou dimenzi. Pierre Moskovici a další mezinárodní fóra již nadnesla celou řadu dalších eh, mezinárodně eh, palčivých témat, které prostě Panama Papers zveřejnili. Ehm, vše přijde v příslušnou dobu, ehm, jak na to zareagovat, mohu říci, když vidím, že jste již nedočkaví, i Pierre Moskovici na tom pracuje Myslím si, že je rozumné tedy zvolit takový přístup, který jsme již uplatňovali předtím, tedy zaměřit se na všechny ty země, na uplatňování kritérií, komunikovat s nimi spíše, než někoho jednorázově dát na seznam a takto eh, konfrontovat. Tady záměr je stejný, prostě identifikovat ty oblasti, kde musíme něco dělat. Ještě není tedy o sankcích a o, o prosazování. Tak ty sankce jsou popsány, myslím, v účetní směrnici, no a, a ta zodpovědnost je na členském státu, aby tedy prosazoval směrnici, aby byly efektivní, odrazující, proporční ty sankce. Takže je na nich, aby si ty příslušné sankce stanovily, nicméně tedy ano, můžou se v tom lišit, nicméně neměli bychom zamínat jak si na tu vlastně oblast toho zveřejňování. Tady to zase naráží na oblast transparentnosti, na tu veřejnou zodpovědnost, oblast eh, veřejného dopadu a jaký to může mít potenciální dopad na podnikatele, co se týče ochrany spotřebitele, ochrany akcionářů, zda tedy to bude mnohem větší míra toho pozitivnějšího dopadu než ty samotné sankce. A myslím si, že v tomto případě by to mohlo mít podstatný dopad. Děkuji, takže půjdeme tady k tomu druhému kolečku otázek. Pan Kavada. Děkuji, budu velmi rychlý. Mám technickou otázku a potom možná otázku spíše politickou. Takže nejprve ta technická. Jak budete kvalifikovat základ ke zdanění u cizích firm operujících na evropském území? Můžete totiž použít obrat, příjmy, zisk. A je důležité zvolit kritérium, které tedy nejlépe odráží ekonomické aktivity daného podniku, například obrat. A za druhé, politická otázka. Jestli jsem vás pochopil správně, tak jste vlastně potvrdil to, že princip této směrnice vychází z jednoduchého. principu, totiž, že jakýkoliv podnik, který tedy vytváří zisk v Evropě, musí být staněn v Evropě. Ať už má sídlo kdekoliv, nebo ať už jde o ceřinou společnost firmy, která má sídlo v zahraničí. Благодаря ви за представянето на това интересно предложение. Аз изцяло приветствам идеята за по-голяма отчетност и повече прозрачност. Děkuji za tuto prezentaci. Mohu ji do značné míry podpořit. Hovoříte o transparentnosti ve zdanění podniků a my doufáme, že se podaří e, touto směrnicí řešit určitou nerovnováhu, která mezi systémy existuje. V podstatě nemusíme čekat na skandály typu Panama Papers, abychom věděli, že to je problém. V roce 2013 předseda Evropské komise oznámil čísla, pokud jde o objem daňových úniků, pokud jde o peníze, o které Evropa přichází. A myslím, že ta čísla se nějak zásadně od roku 2013 nezměnila. A ještě bych tedy ráda slyšela vysvětlení toho, jak eh, budete sankcionovat eh, například seřené společnosti národních korporací se sídlem v zahraničí, která tato pravidla prostě nebudou uznávat a dodržovat. Děkuji, já mám několik připomínek. Tady ten dolní limit Jestliže je vaším cílem nastolit rovnou, rovné podmínky hospodářské soutěže v porovnání na národních korporací a národních podniků, tak si myslím, že takovým limitem podchytíte maximální počet nadnárodních korporací. A za druhé informace. My jsme vždycky chtěli znát konkrétní informace o akcie, o tom, kdo vlastní akcie v podniku a podobně. Vy se však odmezujete na informace agregované a velmi, v podstatě velmi prosté. Říkáte, že nemůžete nutit eh, zahraniční mimo evropské podniky, aby sdělovali určité informace, ale já prostě nechápu, proč tento požadavek nemůžete proč tedy tento požadavek chcete uplatňovat výběrově na některé země a ne na všechny? Většina z nás by samozřejmě dala přednost maximální úrovni transparentnosti a my doufáme, že v těchto záležitostech bude komise schopná zajít ještě dál. Stanovisko parlamentu je takové, že my bychom dali přednost daleko transparentnějším řešení a ambicioznějšímu, jako je to například ve směrnici o akciových společnostech. Myslíme si, že je dobré být ze začátku spíše ambiciozní a pak případně ředit, nikoli začínat od skutečně slabého základu. Pane komisaři, ten poslední skandal s Panama Papers prokázal, rozsah, dimenzi toho úniku velkého bohatství do nelegálnosti, aby se skryl její původ, anebo aby se vzdali plnění svých daňových povinností. Takže já mám velice jednoduchou otázku, kterou si kladou i naši voliči co udělá nebo hodlá udělat, nebo co dělá Evropská unie, aby skoncovala s takovouto situací, s takovým stavem věci. Proč se zachovávají offshory, když se staly takovým politickým nebo právním nástrojem pro provádění jaksi nelegálních záměrů. Druhá otázka. 20 největších podniků v mé zemi, přičemž některé z nich působí eh, výlučně v mé zemi, převedly své sídlo do jiných míst v Evropské unii, do Lucemburku, do Nizozemska, do Rakouska, ale zejména tedy do Lucemburku. Takže si kladu otázku, zda existuje zdravá konkurence na vnitřním trhu, se tu nějakým způsobem nahrazuje nějakým konkurenčním bojem mezi jednotlivými státy o to, kdo získá větší podíl z toho zdanění podniků v Evropské unii. Tak jakou solidaritu to tu máme v Evropské unii, když je situace jaká je? first... Nejprve jedna obecná připomínka. A vy se mě totiž opakovaně ptáte, proč jsme museli čekat na skandál typu Panama Papers, než jsme začali jednat? Proč tedy jsme obecně čekali na nějaký skandál? Já musím odpovědět, že tak to nebylo. Tento návrh je součástí širšího balíčku opatření, které začal prosazovat Pierre Moskovici a Margaret Fischer a tento návrh eh, už také nějakou dobu připravujeme. A chci znovu zopakovat, že naprosto chápu, když kolegové říkají, že chtějí, abychom byli ambiciozní a kladou otázky o dalším postupu. Já si myslím, že tohle je ambicioznější než předchozí návrhy v porovnání s nimi, protože to zachází dál. Netýká se to jen evropských podniků a to je důležité z důvodu hospodářské soutěže, ale také to vysílá ten správný signál v tom smyslu, že chceme širší aplikaci. Chceme, aby to platilo nejen v Evropské unii vy říkáte, že tento návrh se vlastně nebude týkat některých podniků, se kterými mají naše voliči největší problém. Tady především těch podniků, které se ze všech sil eh, snažili o to platit co nejmenší daně. Eh, je to poznámka, kterou úplně nechápu, protože kdybychom se omezili jenom na evropské podniky, měli byste pravdu. My jsme však konstruovali návrh tak, aby zahrnul i ty neevropské. To znamená, aplikujeme to na všechny nadnárodní korporace, nejen evropské. A to je velmi důležité. Pokud jde o konkrétní otázky, detaily můžeme dořešit později, tedy eh, technické detaily daňového základu a tak dále, Říkáte například, že tento návrh nedefinuje, jak se bude počítat daňový základ. Ale to, tedy bude, to se bude odvíjet od členského státu podnikání, který si to definuje sám. A jsem připraven to bilaterálně vysvětlit důkladněji, případně tedy můj sekretariát vám to vysvětlí. Proč, když se ptáte, proč se nezaměřujeme na víc zemí, o tom už jsme se bavili, já se k tomu nechci vracet. Když se ptáte, proč nevíc, proč nechceme víc informací, když se podíváte na informace, které, se, e, které si mohou navzájem sdělovat daňové orgány podle požadavků OECD, zjistíte, že veřejnost a investigativní novináři získávají dostatečný objem informací k tomu, aby mohli dále klást otázky, ověřit si, zdali podniky platí daně v zemích, kde generují zisky. A já si myslím, že takovýhle konkrétní seznam informací, který je obecní, obecnější, v podstatě někdy nabízí lepší přehled o situaci, než kdybychom se ponořili do přílišných detailů. Já tedy hájím zvolený přístup. A ještě pokud jde o sankce, to už bude na jednotlivém členském státu, aby nastavil sankce. My tady e, nespecifikujeme žádná čísla, jen říkáme, že to musí být odrazující a efektivní, ale jak už jsem řekl kolegům před několika okamžiky, myslím si, že tou největší sankcí je zveřejnění. A to je v podstatě taková základní logika celého návrhu. Pokud podniky nebudou mít dobrý pocit z toho, že musí na veřejnosti vysvětlovat, jak si počínají, tak to už tedy samo o sobě je užitečné. A já si myslím, že z toho bude vlastně samo o sobě velmi efektivní sankce. Děkuji. Pane komisaři, vítám vás. Víte, co znamená to krásné německé slovo Schlimbesserung? Ne. Ošklivý překlad by byl vylepšit něco tak, že je to ještě horší. A já myslím, že to je opravdu dobrý popis toho, co jste teď navrhli jako reakci na Panamu. Protože teď některé daňové ráje, které jsou na černé listině, musí podávat eh, zprávy, výkazy i v členských státech EU, abychom se vyhnuli údajným nevýhodám, když budeme uplatňovat výkaznické standardy všude ve světě. Ale abychom se vyhnuli tomu, že podniky budou muset hlásit, co dělají mimo EU, vy teď v podstatě svým návrhem poškozujete Evropu jako místo pro investice, protože podnik, který má celosvětové působení, bude vědět, že když bude investovat v Evropě, bude muset ohlašovat své zisky, když bude investovat jinde, tak nic hlásit nebudou muset. A proto si myslím, že toto je špatné řešení. Jediné přesvědčivé řešení by bylo, že byste od určité velikosti podniku museli hlásit zisk země od země všude ve světě. A stejná transparentnost je jediné přesvědčivé řešení. Žádný podnik nepřestane prodávat do Evropy, protože pak musí podávat zprávy, ale jenom když bude muset, nebo jenom to podávání zpráv za jednotlivé země v Evropě, je to typické šlimbesserung toho původního podnětu. A proto bych chtěl, abyste se vrátili ke stejné rovné konkurenci mezi státy a proto, abyste to udělali všude a pro všechny. Ta černá listina nebude fungovat, protože v minulosti nefungoval politický tlak, takže mnoho zemí, a my víme, že USA je teď největším místem, kde je možné zcela bezpečně eh, zahájit činnost jako společnost, aniž by bylo nutné uplatňovat ta pravidla. protože já vím, že máte také vyhraněný názor na to, nakolik určité věci mohou být účinné. Pokud zvlášť skeptičtí vůči politice, stačí vzít si ten princip eh, svobodného trhu, transparentnost pro všechny, místo aby politika nebo politici sestavovali nějaký seznam. A na ten seznam nikdy nikdo nedá USA. A proto si myslím, že tento, krok, tento návrh je krok správným směrem ale měli byste se vrátit k té původní myšlence a přestat s eh, tímhle šlimbeserung. A zapamatujte si tohle slovo. Ano, děkuji. A samozřejmě neměli bychom zapomínat, že jsme spoluzákonodárci. Takže je to i na nás. Ten návrh je i v našich rukou. Naštěstí, řekl bych. Markus? Děkuji. Já bych rád poděkoval panu komisaři. Já si myslím, že tento návrh není příliš odvážný, není dost odvážný, protože v takovéto chvíli, když jsou instituce, evropské instituce pod velkým mediálním tlakem, aby bojovaly proti těmto daňovým rájům, tohle nestačí. Parlament už celkem eh, dobře pojednal eh, další záležitosti, které se dotýkají daňových záležitostí a daňových rájů, ale pokud jde, nebo přesně řečeno, já se chci především zeptat na ten požadavek zveřejňování informací. Komise eh, se to snaží řešit postupně, aby to nebyla příliš velká zátěž pro podniky. Ale takové informace jako seznamy ceřiných společností a činností ceřiných společností, věci jako veřejné účty nebo umístění aktiv v jiném podniku, jinde než v sídle podniku, Takové věci jsou naprosto nutné. A podniky mohou podávat zprávy za jednotlivé země, pokud to má být účinný nástroj. Kolega Diegold zmínil ve vztahu ke zprávám za jednotlivé země, že když se vezmeme, jak je to teď nastavené, veškeré ty obavy o narušování hospodářské soutěže. Tady o tohle vůbec nejde. Jde o něco úplně jiného. A pokud to má být účinné, musí se to opravdu udělat v tomto duchu. Ta otázka konkurence mm, ve směs vůbec není relevantní. A ten postupný přístup, máte pocit, že tento typ, takovýto přístup, který vy nabízíte, je lepší Nemáte pocit? Děkuji, pane předsedo. Komise představila balíček zaměřený na prevenci daňových úniků a na podporu efektivnějšího zdanění. Mě by, vy tedy hovoříte o tom, že je třeba nastolit rovné podmínky hospodářské soutěže, že není možné, aby průměrně tedy malé a střední podniky platily o třetinu větší daně než, nad, než národní komporace. Za třetí hovoříte o větší transparentnosti. Zatím tedy, nedochá, zatím mm, tedy eh, není možné tvrdit, že eh, to bude eh, řešit jenom předávání informací mezi daňovými úřady je důležité tedy zveřejnit přímo i informace o odvedených daní. A pokud jde o skandál Pan- Panama Papers, eh, tady je důležité upozornit tedy, nebo dát na černý seznam podniky, které eh, se vyhýbají zdanění tím, že tady působí v daňových ráj, eh, rájích a doufat, že tohle zveřejnění bude mít nepříznivý dopad na jejich podnikání. Pokud jde vzájemné předávání daňových informací, to není nic nového, to není rys jenom vašeho balíčku, potom už dlouho volá Světová banka a další globální organizace. A nyní se dostávám ke své otázce. V pracovních podkladech pro radu ECOFIN tento týden eh, se hovořilo o zdanění bank, o tom, že tedy si najímají speciální poradenské firmy, které jim pomáhají uniknout zdanění a mě by zajímalo, jestli plánujete efektivní opatření přístupu k těmto firmám. Vím, že ten podklad pro Ecofin se tím zabýval detailně, by zajímalo, jestli nám k tomu můžete říct něco více. A teď máte každý jednu minutu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Já myslím, že se všichni shodneme na tom, že občany už to mají dost. Není to snadné přesvědčit, že my, že my nejsme problém, ale řešení. A proto eh, prosím, pane komisaři, abyste se snažili všechny tyto návrhy implementovat co nejdřív. Všichni víme, že banky musí podávat zprávy z jednotlivé země. Když to dokážou banky, občané nepochopí, proč to nedělají podniky. A to je podle mě další argument, další důvod, proč zavést povinná hlášení pro podniky za jednotlivé země. A rád bych znal váš názor, pane komisaři. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěla říct, že tato legislativa je samozřejmě zásadní. Jak ukázala aféra Panama Papers, transparentnost je klíčová v boji proti daňovým únikům. Takže ze všech těch iniciativ, které teď máme, je tohle ta nejdůležitější. Tak to můžeme zvítězit dlouhodobě. Protože vždycky budou daňoví poradci, kteří najdou nějaká šikovná řešení. A mám dvě otázky, protože mně není jasné, protože máme černou listinu tady a černou listinu v balíčku proti daňovým únikům. Je to stejná černá listina? A jak přesvědčíte neevropské země, aby také podávali zprávy z jednotlivé země? A poslední věc. Není mi jasné, jestli může být v jednom členském státě více daňových jurisdikcí. Holandsku, ve vaší zemi. Ale ty údaje se potom shrnují. Nepomohlo by Davidu Cameronovi? Kdyby to nebyl souhrn za jednu zemi, kdyby to bylo za ty jednotlivé jurisdikce? Děkuji, pane komisaři. Tahle otázka, ke které se pořád vracíme, Proč to není stejné všude? A jak zajistit stejné podmínky pro všechny? Já naprosto souhlasím, že v ideálním světě bychom měli systém, který by platil na mezinárodní úrovni. Stejně a spravedlivě. Ale pokroku jsme částečně v rámci OECD i jinde po dlouhé době dosáhli tak, že jsme vybudovali víc mezinárodního koncensu, než jsme si na začátku mnozí domnívali, že vůbec je možné. Ale ten praktický problém, před kterým stojíme, je to, že pokud nemůžete někoho zavázat, nebo zavázat všechny třetí země k tomu, aby k věcem přistupovali stejně jako my tady v EU, pak hrozí, že některé z těch, některé z těch věcí, o kterých už jsme mluvili, a já už jsem viděl na začátku, u toho opatření o, nebo pro zprávy o důlním průmyslu. My jsme to udělali, Spojené státy řekly, že to udělají, ale pořád to ještě neudělali. Takže otázka, ano, naprosto souhlasím, toho, že chceme něco, co by platilo pro všechny, ale musíme také uznat určitá praktická omezení. A proto jsme navrhli tento přístup, který je podle mě vyvážený. Ale myslím si, že pokud je o požadavky na zveřejňování informací, toto vlastně je odvážný přístup. Já naprosto chápu, že někteří z vás by chtěli, abychom zašli dál, ale když to budeme uplatňovat přes ceřiné podniky na neevropské podniky, když zajdeme dál než OECD, když budeme mít tyto požadavky na zprávy, budeme první, doufám, že budeme první jurisdikcí co nejdříve, která se vydala touto cestou. Takže já myslím, že to je odvážný přístup. Ale slyším tady, že je tady řada z vás, kteří by chtěli, abychom zašli ještě dál. Co se týče té konkrétní otázky, jaká opatření by mohla být považována nebo zvážena pro banky a finanční poradce. Finanční poradci možná radí podnikům, aby se dopouštěli trestné činnosti, nebo co já vím. To je jistě oblast, kterou se zabýváme, už jsme začali. Nejsem dnes schopen říct, jaká to opatření budou. Ale komise už se do toho pustila. Máme evropský testní režim pro zneužívání trhu, ale musíme se zamyslet nad tím, jak bychom mohli přiměřeně postoupit dál v dalších oblastech. Naprosto souhlasím že pokud jde o ten požadavek na podávání hlášení, který se vztahuje na banky, Transparentnost je eh, nástroj, který představuje cestu před, má dobré účinky a naprosto souhlasím s tím, že teď to musíme začít uplatňovat obecněji na všechny velké národní podniky, nejenom banky, nejenom důlní průmysl, nejenom evropské banky, ale i neevropské banky, které působí v EU. Pokud jde o tu poslední věc, a totiž hlášení za různé jurisdikce a tak dále, to je trošku nad rámec mého portfolia, ale předám to Pěrovi Moskovicovi, který to zvažuje obecně než já. On zvažuje, jak postoupit dál v té širší agendě. Je zřejmé, že z Panama Papers vyplývají otázky, které se týkají jednotlivých členských států. Všichni jsme v posledních dnech viděli, že jednotlivé členské státy mají určité návrhy, podněty pro prioritní kroky a je zřejmé, že to teprve začátek takovéto diskuze. Europoslanci a veřejnost budou chtít, aby ta diskuze pokračovala. Děkuji vám. Myslím si, že tímto mohu jménem nás tři předsedů výboru poděkovat panu komisaři za jeho přítomnost. Určitě bychom na toto téma mohli hovořit mnohem déle, ale víme, že pane komisaři, váš čas je omezený a stejně tak i náš. Nicméně děkuji vám ještě jednou za tuto příležitost a těším se v brzké budoucnosti na shledání.